Dobré odpoledne, vážení kolegové. Teď tedy pokračujeme v běžném plánu práce, dostáváme se k hlasování. Hlasování máme před sebou spoustu. Prosím, spolupracujme všichni, abychom se eh, eh, s tím vypořádali co nejrychleji. První je zpráva Selimovič. Máme jeden pozměňovací návrh i jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Je to zamítnuto Teď je tedy ten akt definitivně přijat v souladu s dohodou mezi parlamentem a radou. Dostáváme se ke zprávě Tarabela. Návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A to je přijato. Návrh komise. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Legislativní usnesení jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Dostáváme se ke zprávě Fleckenstein. Návrh 148, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Teď skupina pozměňovacích návrhů 1 až 135. Máte to na hlasovacím seznamu. Kde pro? Proti? Zdržel se? To raději zkontrolujeme, když dovolíte. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je přijato velkou většinou, omlouvám se. E, návrh 41 jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 98, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 99, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 146 jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 139 jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh výboru 44, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 140D, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 141D, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 150 jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 137 jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 142 jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 48, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 154 jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je zamítnuto. Návrh 151 jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je zamítnuto. Návrh 152 jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. A to je zamítnuto. Návrhy 143 a 147 jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Ty jsou zamítnuty. Návrh 94, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 97, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď 153 eh, odpadá. Číslo 101, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 144, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 155D, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrhy 110 a 112 až 114, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 111, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 145 odpadá. Číslo 156 jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 136, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Číslo 138, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Jmenovitě návrh 149 zahajuji hlasování. Konec hlasování. A to je zamítnuto. Hlasujeme o návrhu komise, jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. A to je přijato. Nyní má slovo eh, pan Fleckenstein jakožto zpravodaj. Prosím. Zapněte si mikrofon, prosím. Teď, teď už snad. Paní předsedkyně, podle článku 61 eh, části 2 eh, jednacího řádu navrhuji odložit závěrečné hlasování a to z toho důvodu mandátu, který jsme právě schválili který nám dává za úkol okamžitě zahájit mezi institucionální vyjednávání. Děkuji vám. Tedy hlasujeme o návrhu zpravodaje jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A to je přijato. To znamená, že se tato složka vrací do výboru aby mohla proběhnout mezi institucionální vyjednávání. Děkuji vám, kolegové, dostáváme se ke zprávě Gualtieri. Začínáme blokem 1 číslo 2, kdo je pro, proti, zdržel se, to je přijato. Tím pádem hlasujeme o návrhu komise, blok 2 odpadá, takže kdo je pro návrh komise? Proti? Zdržel se přijato a hlasujeme o legislativním usnesení. Jmenovitě zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A to je přijato. Děkuji vám. Teď zpráva Jávor. Začínáme návrhem 1. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto, návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Odstavec 26 ve dvou částech jmenovitě, první část. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je přijato. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je přijato. Odstavec 29, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To je přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To je zamítnuto. Odstavec 31 ve třech částech. První část jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je přijato. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Třetí část jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 4D, kdo je pro? Proti? Zdržel se Zamítnuto. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Odstavec 48 ve dvou částech. Jmenovitě první část zahajuje hlasování. Konec hlasování. To je přijato. Druhá část jmenovitě zahajuje hlasování. Konec hlasování. To je přijato. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? Bylo to jasné, ale dobře, zkontrolujeme. Chcete-li? Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A omlouvám se. Máte pravdu, bylo to zamítnuto. Řekla jsem zamítnuto nebo ne? Aha, řekla jsem zamítnuto, tak je to v pořádku v tom případě. Teď návrh 6D. Jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. A to je zamítnuto. Návrh 7D jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To raději zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je přijato. Číslo 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 14, kdo je pro? A Chcete zkontrolovat číslo 13? Dobře, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Teď tedy číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 9. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Odstavec 76, jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je přijato. Hlasujeme o usnesení, jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. A to je přijato. A přejdeme k další zprávě, to je zpráva paní Mlinár. Pozměňovací návrh 4. Je to alternativní návrh. Jde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Ostavec 5, dvě části. První část pro? Proti? Zdrželi se? Přijatá druhá část pro? proti, zdrželi se zamítnuta, ale zkontrolujeme druhou část elektronicky, prosím. Končím hlasování. Přijata. Ostavec 7. Původní text. Jmenovité hlasování k prvnímu stavci. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. Ostavec 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, pro, zdrželi se, přijata. Zkontrolujeme elektronicky druhou část. Zahoji hlasování a končím hlasování. Zamítnuta. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme. Zahoji hlasování. Končím hlasování. přijat. Odstavec 10, první část pro, proti, zdrželi se přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta třetí část pro. Kontrolujeme druhou část, elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata druhá část. Nyní třetí část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. Ostavec 11. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ostavec 12. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Odstavec 13. První část pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. A druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Osavec 14, první čas pro proti, zdrželi se, Přijatá. Druhá část Její jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato třetí část. Pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme třetí část, není to odsud jasné. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijata. Ostavec 15 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Odstavec 16. První část pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Druhá část pro. Proti zdrželi se, přijata třetí část pro, proti, zdrželi se, přijata čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, přijata odstavec 18, kdo je pro první část, proti, zdrželi se, přijata druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Zkontrolujeme třetí část osmnáctky, zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijata. Odstavec 20, kdo je pro? Proti Zdrželi se přijat. 21. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Odstavec 23. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Ostavec 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Ostavec 26. První část je jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Ostavec 29. První část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je přijata. Druhá část. Opět jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A druhá část je přijata. Ostavec 32 jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Ostavec 33. První část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuta ale zkontroluji tuto druhou část. Odstavce 33 zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je přijata. Odstavec 34, první část, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijata druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuta. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Odstavec a zkontrolujeme trojku, elektronicky zahajuji hlasování. Prosím, jasněji se hlaste. Končím hlasování u tohoto pozměňovacího návrhu číslo 3. A je přijat, kolegové. Odstavec 36. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Ustanovení 9. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 1. Pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Přijat. Um, úvodní ustanovení A, kdo um, je jmenovité hlasování, končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení B, jmenovité hlasování, končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení C, kdo, um, jmenovité hlasování, Končím hlasování. Přijato. E ve dvou částech. První část e, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijata druhá část e, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijata. F. Jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato L. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky druhou část Elka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. P. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijata. Q, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. T, kdo je pro první část, kdo je proti, zdrželi se, přijata. Kdo je pro druhou část, proti, zdrželi se, přijata. Dvojité V, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijato. X. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato Z. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Hlasujeme o celém usnesení. Je to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A text je přijat. Kolegové, přejdeme ke zprávě paní Honeypool a začneme pozměňovacím návrhem číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Zkontrolujeme to elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 3 kontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnut. První odstavec, jedna část ze pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata třetí část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Ostavec 2, první část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. Třetí část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 5, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijat. Odstavec 6. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. Odstavec 7. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Osavec 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. Ostavec 10. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 12 má pět částí. První část pro? Proti? Zdrželi se? Přijat druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijat třetí část jmenovité hlasování. zahoj hlasování. And the vote. Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato Pátá část, jmenovité hlasování. Kdo, kdo je pro? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 13. První část. Kdo pro, proti? Zdržel se přijato. Druhá část. Pro, proti? Zdržel se přijato. Paragraf 15. Pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 1, kde pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme pozměňovací návrh číslo 1, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. A paragraf 17, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 18 První část jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Druhá část, kde pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto, ale ověřím. Nelze si být jistý. Takže zahoji hlasování, končím hlasování, prosím. Přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Paragraf 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 20, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 26 padá, takže 29. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Čtvrtá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 32, první část, jmenovit, eh, A 31, Omlouvá se paní předsedkyně. Zahajuji hlasování k eh, paragrafu 31. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Druhá část jmenovitá hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Paragraf 32, kdo je pro? Proti? Zdrželo se přijato. 33, kdo, první část, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Druhá část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijato. Paragraf 34, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 36, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Paragraf 37. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 38, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 39, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato druhá část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Paragraf 40, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 42, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 43, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 48, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 50, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část, pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 54, první část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijato. Druhá část, Jmenujete hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 57, kdo, kdo je pro? První část. Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Paragraf 58, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 59, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 60. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijato. 61. Vše budeme projednávat jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. První část. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 62, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Ustanovení C. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Eh, ustanovení G. První část, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Třetí část pro, proti, zdržel se, přijato. Ustanovení H, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Ustanovení P, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. R. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Ustanovení V, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dvojité V, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Budeme hlasovat o usnesení jako celku, jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato. Thank you, colleagues. Vážení kolegové, já vám děkuji. Dáme se pauzu, než přistoupíme k vysvětlení hlasování. Přeji všem dobrou chuť k obědu. Vážení kolegové, za minutku budeme začínat vysvětlováním hlasování, takže poprosím všechny, kteří se nebudou účastnit této části zasedání, aby opustili rychle sál. Děkuji.